Ja, liebe... Takže, milé kolegyně, milí kolegové, ještě tady nejsme v tak hojném počtu, ale přece jenom bychom měli začít. A než vstoupíme do našeho pořadu jednání, Ráda bych vám, ráda bych splnila smutnou povinnost. Chtěla bych totiž oznámit, že Eva, vezmi si, je to o tobě, sluchátka, prosím pěkně. Je to, jak bych to vyjádřila, smutná povinnost propustit někoho z našich řád z výboru kult a sice opouští nás Eva San Joan, spolupracovnice frakce SAD. Bohužel nás opouští a já bych jí touto cestou ještě moc ráda poděkovala za spolupráci s ní v posledních letech. Přeji ti všechno nejlepší do tvé budoucnosti. Slyšela jsem, že se staneš členkou španělské delegace SAD a to znamená, že tě nestra- nepřijdeme o tebe v Evropském parlamentu, ale přijdeme o tebe my ve výboru pro kulturu. Je to škoda, litujeme toho, ale přesto ti přejeme hodně úspěchu do budoucna a samozřejmě pro tebe máme také kytičku. Thank you, Eva. Děkuji mnohokrát, Evo. No, a teď můžeme tedy vstoupit do mm, našeho programu. A doufám, že poslanci snad někteří se ještě připojí, prokáží nám tu čest tedy, ale navzdory tomu dovolte, abych vás přivítala eh, k dnešnímu bodu, Prvním bodu jednání týkající se ochrany nezletilých osob v digitálním věku organizou vaný tematickou sekcí B. Za to chci velice poděkovat. Z hlediska pokro pokračující digitalizace a disponibility digitálních obsahů pro děti a e, nezletilé e, se e, před nás staví výzvy k jejich ochraně a je třeba vytvořit právní rámec na evropské úrovni pro ochranu těchto dětí. A tento workshop by se rád zaobíral těmito otázkami. Jak ten problém můžeme definovat, jaká řešení jsou možná a co může dělat Evropská unie pro to, aby zvládla tyto výzvy. Dnes mezi námi máme celou řadu expertek a expertů a já vám je krátce představím. Je to Brian O'Neill, který je ředitelem eh, služeb pro výzkum, podnikání a inovaci v Dublinském institutu pro technologii a on se bude zaobírat problémem definice pro ochranu dětí online. Stefan Šodron pracuje eh, ve výzkumném místě Evropské komise k tématu digitální bezpečnost občanů. Je to dáma, která nám představí studie, studii malé děti ve věku 0 až 8 a digitální technologie. Potom je mezi námi Eva Lívenc, která je profesorkou pro právo a technologie na právní fakultě Vídeňské univerzity a bude se zaobírat řešeními a dilematem politiky ochrany nezletilých online a Potom tady máme Soniu Livingston, která je profesorkou pro sociální psychologii na fakultě pro média a komunikaci na Londýnské škole pro hospodářské a politické vědy a ona nám představí doporučení pro vývoj řešení na evropské úrovni v oblasti ochrany nezletilých v digitálním věku čili očekáváme velmi napínavé přednášky. Každý expert má, jak je to běžné, k dispozici 10 minut pro svůj projev a po prvních dvou prezentacích budeme mít opět to kolo otázek a odpovědí a navrhla bych, aby i v tomto případě jsme to dělali v tom osvědčeném systému ping-pong, to znamená krátká otázka a okamžitě odpovídající reakce, odpověď. Zjistili jsme, že to je daleko eh, živější moudřejší, než kdybychom si nejprve vyslechli všechny přednášky a potom měli tu diskuzi. E, a teď tedy okamžitě přejdeme k první prezentaci a dovolte, abych požádala pana Oníla, aby se ujal slova a moc prosím, aby dodržel 10 minut. Děkuji, je hezké, že jste všichni mezi nás přišli. Good morning, thank you very much. Dobré ráno. Děkuji paní předsedkyně, vážené členky, vážení členové tohoto výboru. Jsem velice rád, že jste mě pozvali na dnešní slyšení. Je to pro mě velká čest, že mohu společně s kolegy pohovořit na toto velice důležité téma, jemuž jste se rozhodli věnovat velice velkou pozornost. Já sám jsem dostala za úkol zarámovat tento pro- problém bezpečnosti dětí na internetu a také pohovořit o um, rizicích a nebezpečích, na něchž mohou děti narazit, když jsou na internetu. A zároveň také budu hovořit o důležitých trendech, o kyberzločinech, které se také zaměřují na děti, o nedovoleném obsahu, ilegálním obsahu na internetu a zároveň také musíme brát v úvahu rychlé změny v tomto sektoru, takže se musíme zaměřit i na nově se objevující rizika a nebezpečí, protože i těm se musíte jako zákonodárci věnovat. Asi pochopíte, že <clears throat> součástí tohoto přístupu je také brát, eh, nebo že musíme věnovat dětem dostatečnou pozornost, musíme se starat o to, aby děti měly dobré podmínky jak na internetu, tak i mimo internet, i offline. A hm, je také důležité, aby děti nakonec mohly těžit i z těch příležitostí, z těch pozitivních věcí, které internet přináší. Zároveň děti mají totiž eh, své právo také být součástí této informační společnosti. To je také určitým eh, heslem, určitým eh, bodem evropské politiky. Takže za prvé, pojďme si definovat tento problém. Já jako zástupce orgánů vědců, badatelů, kteří pracují společně s politickými, eh, s, s tvůrci politik, jsme se rozhodli pro tento přístup. Chceme se podívat, jak vypadá proces zavádění politických eh, opatření i iniciativ, která mají chránit děti, která mají chránit jejich bezpečí a dobré eh, podmínky. A do toho patří také osvěta, informace o rizicích, digitální vzdělávání a snaha o takovou větší odolnost uživatelů. Také jsou tam různá i mm, technická řešení, která mají přispět k zabezpečení, různá další opatření a cílená, cílená opatření, i včetně legislativy, um, včetně legislativy, která bojuje s nedovoleným, ale ilegálním obsahem. Je to všechno věc, která se vyvíjí Teď vlastně máme už hruba dvě dekády informací, z nich, pardon, zkušeností z nich můžeme vycházet. Máme samozřejmě také různé zkušenosti v různých členských státech. Víme, že členské státy tomu kladou různý důraz. Některé mají ochrana opatření, která se snaží snižovat rizika a snižovat potenciální negativní Ehm, věci, na které mohou děti narazit na internetu, ale zároveň eh, také eh, členské státy usilují o určitou rovnováhu, protože i děti mají svá práva, aby mohly být eh, v tom internetovém prostředí. Takže je zde takový určitý přechod. Nejprve byla pouze taková ta ochrana a snaha o bezpečnost, ale teď je vlastně i to, aby celý ten internet byl ehm, kvalitnější a bezpečnější. Musíme se také zamyslet nad rozsahem celého tohoto problému. Eh, děti mají vlastně obrovský přístup eh, k informacím na internetu a k věcem na internetu bezprecedentní. Děti jsou často takovými digitálními průkopníky a e, často mají vlastně zkušenosti, které vlastně dospělí předtím neměli, a nebo vlastně neměli v takových velkých zkušenostech. A víme i třeba z globálního průmyslu, který e, vede profesor e, Livingston, že děti mladší 18 let tvoří téměř třetinu všech internetových uživatelů. A celkově je to tak, že 71% mladých lidí ve věku 15 až 24 let jsou na internetu. A když to porovnáme s celkovou populací, tak tam je to pouze 48%. Takže je to opravdu věc, která se týká mnoha lidí. Internet se stává nezbytnou součástí stávajícího normálního života a je důležité chránit práva dětí. Musíme si uh, uvědomit také způsob, jakým se využívají sociální média a jak vypadá uh, Eh, komunikace Velice často je to také pro děti určitý druh zábavy, také určitý druh eh, spojení si jejich vrstevníky. A v minulém výzkumu jsme se třeba věnovali problémům, které mají uživatelé, eh, kteří vlastně ehm, využívají programy, které nejsou, ehm, které nejsou určeny pro jejich věkovou skupinu. Hm, taková hlavní doporučení, která mohou učinit badatelé, je za prvé, postupujme podle skutečnosti, podle faktů, vycházejme z faktů, musíme být, mít k dispozici dostatečně solidní poznatky. Děti se zapojují do, do konkrétních aktivit. Na jedné straně mohou být ty aktivity užitečné, na druhé straně mohou obsahovat rizika. Hm, a někdy tomu říkáme jakési rizikové příležitosti. Může to být buď rizikové, nebo to vlastně může být na jedné straně rizikové, na druhé určitou příležitostí. To znamená, že něco může uškodit tomu dítěti, ale nemusí nutně to mít negativní dopad. Co vede k té újmě, tak to musí vycházet z poznatků. Musíme v tomto kontextu také zdůraznit, že rizika se týkají pro eh, pravděpodobně, pravděpodobnosti, nikoli nevyhnutelnosti. A většinou je to také tím, že děti se, čím více jsou děti na internetu, tím více se zvyšují ta rizika. Takže navíc stále je zde více věcí, kterým se musí legislátoři věnovat. Já budu hovořit stručně, protože nemám tolik času. V této tabulce máme takovou klasifikaci a typologii různých rizik a druhů, druhů újm, kterou, <clears throat> na kterou mohou Děti narazit. V evropském kontextu máme také už během těch několik let eh, mnoho vědeckých poznatků, takže my jsme to identifikovali na určité situace. Jsou to situace, kde děti jsou jak příjemci, tak mohou být i obětmi za některých se určitých okolností, ale děti mohou být také účastníkem, anebo mohou být i vlastně akt, ak, mm, kdy vlastně děti narazí na to nebezpečí, aniž by vlastně o tom věděli. Ta, ta rizika jsou velice široká, velice různorodá. Máme zde čtyři hlavní oblasti. Já bych to chtěl tak zručně schrnout. Máme zde zdroj EU Kids Online z roku 2009. A my jsme se zaměřili na rizika, která jsou nejčastější v těch zkušenostech dětí. To znamená rizika spojená s obsahem. Mm, eh, asi více než polovina 16-letých dětí eh, řekla, že narazila na obsah, který, ze kterého byly v rozpacích, ze kterého jim bylo nepříjemně, nebo ze kterého měli pocit, že něco takového neměli vidět. Eh, pětina v oblasti z eh, skupiny 9 až 16 let řekla, že viděla na internetu nějaký sexuální obsah, také eh, přetrvává takzvaná kyberšikana, to je stále takové nejčastější, nejčastější druh újmy vůči dětem, <clears throat> ale není to třeba tak časté jako ostatní rizika. A pak také třeba mm, rozesílání sexuálních zpráv se sexuálním obsahem, Dále, co se týče eh, negativního vlivu na děti, tak vidíme zde eh, různé, nebo vidíme ten, tu situaci trochu jinak. Máme zde kyberšikanu, to je něco, mm, s čím se děti často obracejí na různé důvěr, linky důvěry a máme to i ve svých um, pracech. Je to věc, která opravdu velice výrazně negativně dopadá na děti. Je to navíc jedno z věcí, která stále přetrká, přetrvává a kterou, se kterou se musí něco také dělat v rámci vzdělávání. Pak se můžeme také podívat na trestné činy na internetu, které ohrožují děti. Některé věci jsou takzvaně, máme zde takzvaný škodlivý obsah a pak nelegální obsah. To jsou vlastně dvě, dva rozdílné rozměry stejného problému. V oblasti kyberzločinu, který dopadá na děti, jsou to věci, které eh, jsou to určité způsoby kontaktování a některé zločiny jsou, eh, vlastně spadají do eh, trestných činů, například takzvaný grooming, sexuální vydírání, využívání platform pro propagaci různých zakázaných ideologií a tak dále. Klíčovým, klíčovou snahou mezinárodních donocovacích orgánů a organizací je bojovat s zločinem, který se týká sexuálního vydírání nebo sexuálních trestných zločinů. A vidíme, že to zbuzuje velké znepokojení. Pak jsou to také různé nové oblasti. Europol a další um, orgány identifikovaly různé nové oblasti, které vzbuzují znepokojení. Je to vlastně nucení k sexuálním aktivitám a sexuální vydírání. Eh, s, mm, také tam patří to, že vlastně ten pachatel získal nějakým vydíráním nebo nějakým klamem různé explicitní fotografie dětí a pak to využívá k vydírání, že tedy e, tyto fotografie zveřejní. Máme mnoho nedávných případů z poslední doby. E, opravdu to vzbuzuje velké znepokojení, e, jak přistupovat k tomu, že vlastně někdo takto sbírá různé ty fotografie a jde o to, že zejména ty mladší děti jsou velice zranitelné. Oblast eh, <clears throat> těchto trestných činů představuje jednu z takových velkých výzev pro politiky i pro všechny eh, osoby činné v této oblasti. A pak je tam ještě poslední oblast, které se chci věnovat v této prezentaci, Jedná se o nová rizika a nově se objevující výzvy. Musíme stále držet krok s tím vývojem internetu. Děti dnes využívají digitální technologie stále častěji, stále v ranějším věku, což je také jedna z takových nových výzev. Eh, musí tam být dostatečná bezpečnost, dostatečné vzdělání a také i rodičovský dohled nebo rodičovská výchova. Dnes to prostředí je eh, změněno. Musíme ještě dos- mít dostatečný výzkum a znalosti a poznatky, abychom mohli dostatečně radit rodičům, vést je a i, učit, i se to týká i učitelů. <clears throat> Je zde důležitá otázka ochrany soukromí, bezpečnosti, Mm, také je tam to riziko, které je spojené se schromažďováním informací v rámci těch jednotlivých sociálních sítí. Když si definujeme to, tuto oblast, tak chci říct, že tam ještě stále máme příliš málo studií, které se týkají těch nejmladších uživatelů technologií, uh, uživatelů mobilních zařízení nebo podobných technologií. A vlastně eh, ani nemáme ještě dostatečný počet různých eh, studií, které se týkají rizik nebo i příležitostí. Uh, Studie, kterou zadala Evropská komise, říká, že na národní úrovni samotné členské státy nepřipravují dostatečné informační podklady nebo poznatky. My jsme zjistili, že jenom pět evropských zemí eh, připravilo určité eh, národní mm, podklady, které, kterými se mají řídit tyto politiky. Takže je velice důležité, abychom měli určitou základnu poznatku, abychom pak mohli dále nasměrovat tuto debatu. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát za vaši přednášku a nyní budeme pokračovat s paní Chaudron. Děkuji mnohokrát. Já jenom čekám eh, na slajdy. Dnes, jak už tady řekl Brian, děti skutečně žijí stále více v digitálním prostředí. Vidíme, eh, jak se mění zkušenosti v této oblasti během poslední doby. Využívání technologie Eh, se týká velice často malinkých dětí, které začínají využívat tablety. A je třeba tedy zvýšit bezpečnost v této oblasti, což je poznatek posledních let. Co se týče teenagerů, eh, vidíme, E, díky našim výzkumu, že tady máme stále ještě nedostatek e, poznatků o situaci mezi těmi nejmenšími dětmi a jaké dovednosti bychom jim měli skýtat, co je tady nejvíce zapotřebí. Abychom e, mohli dostat této výzve, středisko komise iniciovala v roce 2014 studii s názvem Malé děti ve věku 0 až 8 a digitální technologie. A výsledky této studie, pardon, cílem této studie bylo pochopit více, co děti mohou eh, dělat eh, v digitálním prostředí, eh, jak vnímají rodiče tuto situaci a jak využívají oni digitální technologie a jak jsou si vědomi příležitostí, ale také nebezpečí. Výzkumníci zvolili kvalitativní přístup na základě sledování a Eh, interví. Eh, zjistilo se, že děti mají eh, poměrně problémy odpovídat na tyto otázky když se podíváme na intervě a sledování, to je nejlepší pro získání toho poznatku z nejnovějšího vývoje. Tady Eh, vidíte, že studie eh, tři roky eh, zkoumala záležitost, zkoumala tyto záležitosti, to bylo od roku 2014 do roku 2017, zabývalo se tím 60 výzkumníků a měli jsme také specifickou podporu, zkoumali jsme 21 zemí v Evropě, zkoumali jsme 462 dětí ve věku 6, 7, 8 a děti, pardon, děti ve věku 6, 7, 8 let a také jejich rodiče. E, tady mm, e, vidíte země, kdy jsme zkoumali situaci těch nejmladších dětí. Obecně můžeme říci, že děti e, se eh, snaží pouze sledovat jaksi obrázky na internetu, ale velice rychle jsou schopni eh, ob, eh, vlastně přivlastnit si schopnost ovládat internet tím, že sledují chování dospělých. A dokonce, i když ještě neumí číst a psát, tak si vyvinou vlastní strategie. No, to znamená rozpoznání hlasové, sledování obrázků a tím, že to dělají většinu času individuálně a autonomně, Mm, eh, samozřejmě jdou po té cestě eh, pokusu o milu, ale nemají ještě kritické myšlení. A velice často mají více dovedností v digitální oblasti než dospělí. Zdá se, že čím více používají digitální technologie, tím více se učí. Ale získávání poznatků a užitku tady také znamená Eh, nezbytnost kritického myšlení a zavedení bezpečnostních opatření. Digitální technologie je vlastně pro děti co si jako hračka, zejména to používají k videohrám a k videu vůbec, YouTube a Google Play je, a teď tady máme, je to vlastně to řešení první. Eh, používají také vyhledavače, aby získávali nové informace nejenom pro školní účely, ale také pro sledování svých zájmů, jejich představivosti a kreativity. A mm, eh, to by měli povzbuzovat rodiče, pakliže na to upozorní škola. Důležité je učit se, důležité je učit se prostřednictvím digitálních technologií, ale tady se vyžadují také příslušné digitální dovednosti rodičů. Děti jsou takzvanými digitálními mm, výtvarníky, kreativci. Ale aspoň z počátku také jsou schopni využívat té schopnosti hry pro to, aby se učili. Děti, kterým je zhruba 6 let, jsou již těmi, kdo vytvářejí spojení, sociální spojení v sociálních sítích. Obecně jsou integrováni eh, jak v rodině, eh, tak v těchto sociálních sítích, ale někteří se snaží spojovat se se skupinami, které mají stejné zájmy. A je nutné, aby tady eh, také pomáhali rodiče, kteří si ještě neuvědomují zcela plně pasti, které na ně mohou číhat. Když hovoříme o rodičích, eh, ti vyvíjejí svoji vlastní mediační strategii, eh, aby poskytovali ochranu, aby omezili přístup k nebezpečnému obsahu. A tady to je otázka percepce a také zkušenosti. E, a je třeba také podívat se, jakým způsobem pronikají všechny tyto technologie do společnosti. Většina rodičů používá takzvanou ochranou strategii. Týká se to spíše přístupu, méně tedy obsahu jejich uh, pomoc. Tady rodiče jsou motivováni obavou z eh, možného negativního efektu. Eh, kognitivní kapacity, sociální chování děti se bojí, že děti prostě to, co vidí na internetu, budou kopírovat ve vlastním eh, životě. Ale rodiče si pouze částečně uvědomují také nebezpečí třeba komercia, komerčního zneužití nebo ovlivňování sociálního chování a e, kyber šikana nebyla zmíněna ani jednou během interví s rodiči. Rodiče s menšími znalosti se snaží zakazovat více přístup k digitálním technologiím pro děti, ale děti jsou velice rychlé, aby prostě překročili, překonali ty limity, kdykoliv mohou, protože tady mění různě hesla a jsou schopni jaksi skrývat získávané znalosti před jejich rodiči. Rodiče se musí stávat aktivnější při využívání technologie při spolupráci s dětmi eh, v těchto oblastech. Je třeba, aby se učili více eh, používat digitální technologie, aby byli schopni také vést své děti, protože se zdá, že ty děti disponují daleko širšími znalostmi v digitálních dovedností. Většina rodičů hledí na digitální revoluci jako na užitečnou, nevyhnutelnou, ale také obsahující rizika a výzvy. E, vidí teď menší riziko u těch malých dětí a snaží se spíš věnovat se dětem v pubertě, teenagerům tedy. I když možná, že v této době už je příliš pozdě, protože studie ukazuje, že děti jsou vystaveni e, celé řadě rizik už v malém věku. Rodiče obeč, obecně eh, se domnívají, že je to otázka vzdělávání ve školách. A když školy integrují digitální ehm, dovednosti jako součást výuky, eh, tak je třeba také mm, zvýšit jejich schopnost kriticky myslet, ale tady by to využívalo opět, bylo, by bylo zapotřebí opět, aby měli podporu rodičů eh, na severu Evropy máme rodiče, které spíše umožňují přístup dětem, ale snaží se vytvořit určitou bezpečnostní strukturu ve způsobu využívání. Ale potom tady máme takzvané gatekeepers na jihu. To jsou rodiče, které vykazují tendenci spíše dětem eh, prostě znemožnit přístup k určitým eh, stránkám. Eh, na západě máme veliká omezení, zatímco na východě existuje daleko větší otevřenost. Abych to tady zhrnula dnes, Eh, máme tady velkou nerovnost mezi rodinami, dětmi, co se týče využívání digitálních technologií, jak mezi jednotlivými zeměmi, tak uvnitř těchto zemí. Máme tady digitální, velkou digitální gramotnost dětí, které jsou velice schopné využívat základní eh, digitální dovednosti již v předškolním věku. Eh, jak si opakují to, co dělají rodiče, ale také získávají vlastní znalosti na základě toho sledování. A Eh, obrázku. V tomto kontextu mají malé děti ale nedostatek kritických sociálních dovedností, které mohou znamenat rostoucí výzvy pro jejich bezpečí. Je třeba, aby se tomu věnovali rodiče, vzdělávání a také výměna nejlepších postupů mezi rodiči, která by mohla pomoci zamezit nebezpečným situacem, aby děti měly rovné příležitosti a mohly vstoupit do vyváženého digitálního života. Děkuji. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Srdečně děkuji. Děkuji i za tuto přednášku a nyní eh, se dostáváme vlastně k prvním eh, kolu diskuse. Pani Šojdrová, prosím, máte slova. Prosím, v rámci jedné minuty, minuty a půl. Za tu prezentaci, já myslím, že to je velmi Eh, aktuální téma. Víme velmi dobře, že eh, jak rodiče, tak školy se zabývají tím, jak využít digitální prostředí, technologie a přitom eh, vést děti k tomu, aby uměli využívat, aby je to nepoškozovalo. Ať už je to tedy zneužívání dětí, ať už je to příliš velké trávení času u eh, počítačů, u her, aniž by tím něco získávali. Takže má to velká rizika a eh, co by mě zajímalo, děkuji za ten přehled, ale myslím si, že mm, to řešení by bylo sdílet dobrou praxi, kde se to daří. My jsme byli eh, před 14 dny na pozvání ve Finsku, kde nás upozorňovali na to, že eh, oni chtějí daleko lépe využívat digitální technologii v základních školách, eh, ale to neznamená více, prostě efektivně Eh, využívat eh, pro vzdělávání, ale zároveň eh, se věnovat i mnoha jiným věcem, včetně tedy fyzickému pohybu a tak dále. Takže mě by zajímaly příklady toho, jak v kterých zemích tady máme ten obecný nebo tu sumarizaci toho, jak kde je to eh, řešeno. Upřímně eh, spolehat se tady na rodiče eh, mm, asi není úplně možné, protože, jak vidíme, přístup rodičů je různý a rodiče na to nebyli připraveni Rodiče nejsou připraveni na tu digitální éru, ale musíme jim umožnit, dát jim ty nástroje. To je otázka audiovizuální směrnice, kterou jsme tady řešili a samozřejmě možnost omezit některé, některé eh, programy, ale co se týká využívání v rámci internetu, tak eh, myslím, že na to rodiče nejsou zcela připraveni a kritické myšlení je nezbytné. Děkuji. Ja, vielen herzlichen Dank. Wer möchte? Ano, děkuji vám. Kdo by chtěl odpovědět? Prosím. Děkuji vám za tuto otázku. Ano, v skutku eh, je obtížné rodiče také dostat na palubu v této věci, zejména pokud jde o technické, technologické změny. A to vidíme vlastně napříč 20. Eh, eh, stoletím. My jsme viděli eh, v našich studiích, že v případech eh, rodin, kdy eh, děti navštěvovaly školy, kde byly již i tyto technologie dobře a vyváženě integrovány do výuky, tam jsme zjistili, že i rodiče se začali zajímat o technologie a jejich potenciál pro učení. A skutečně byli ochotní investovat finanční prostředky a čas do toho, do nákupu správných technologií a mm, tedy do rozvoje digitálních dovedností dětí. A e, protože viděli, že ty děti se skutečně učí a učí e, mnohému a díky tomu i rodiče se učili s dětmi a, a e, vlastně takto se podporovali, podporoval rozvoj digitální dovednosti celé rodiny. Chtěl byste také? Děkuji vám. Ano, skutečně na Prosto podporuji to, co jste eh, uvedla, že rodičům je nutno také pomoci a eh, podpořit je v jejich roli jakýchsi digitálních průvodců, kteří podporují rozvoj svých dětí, tak Tedy konstatuji tež, že hm, tady máme sdílenou odpovědnost a také sdílenou síť podpory. Ehm, rodiče by eh, měli být zváni do školy a měli by být také seznamováni s eh, příslušnými technologiemi a hm, hm, měli by podporovat tedy pro sociální rozvoj eh, technologií a vždy je tady možnost eh, vytváření sítí, sdílení expertízy, nejlepší praxe a umožnit také A také politika by měla toto umožnit, umožnit, aby každý zde sehrál svoji pozitivní roli. Ano, děkuji vám, pan Oflin. Bylo to velmi zajímavé a zdá se, že klademe dnes důraz na mladší eh, děti mladší deseti let. A jak je to s těmi staršími dětmi, e, například od 10 do 15 let nebo až 16 let na e, středních školách? Já myslím, že tato vyšší e, věková skupina se hůře kontroluje a zdá se také, že se více ovlivňují navzájem svými vrstevníky než vztahy v rodině. Když já jsem navštěvoval střední školu, tak Eh, jsem eh, měl eh, jediný kontakt prostě s vrstevníky jinými než ve škole, bylo, když jsem hrál fotbal ale dnes skutečně 24 hodin denně se tato věková skupina ovlivňuje navzájem existují eh, nějaké informace nebo zjištění o tom, jak je tedy tato starší věková skupina mladých eh, lidí eh, na tom v ohledu digitálních technologií a škodlivého vlivu. Ano, my jsme se zaměřili na ty eh, mladší děti, protože jsme v tomto ohledu měli nedostatek informací, chtěli jsme to změnit. Zjišťujeme, že čím dál, eh, tím eh, mladší děti tedy se připojují online a chtěli jsme zjistit, jaké to má dopady. Proto to bylo naše hlavní zaměření ale jsou zde určitě výzkumy, i které se věnují starším dětem, už mm, se tyto výzkumy provádějí asi 10 let, takže máme přesný obrázek i o této věkové skupině, ale já si myslím, že Brian o tom má asi více informací, protože jak jsem předeslala, já se zaměřuji na ty velmi eh, mladé, malé děti, takže předávám slovo jemu. Ano, děkuji za tuto otázku. Je pravdou, že je k dispozici více a také lepšího výzkumu o starších věkových skupinách, zejména náctiletých. Eh, pokud jde o eh, věk 9 až 16 let, eh, tam skutečně jsme se snažili zkoumat všechny dimenze problému a trendy a změny u mladších náctiletých eh, hovoří o příležitostech a eh, rizicích. Je nutné, aby tento výzkum eh, tedy pokračoval, protože zkušenosti a setkání těchto dětí se stále mění a je tedy nutno je rozšiřovat. Ale existuje jedna zajímavá mapa eh, s Stefan to naznačila a e, ta je konzistentní e, s situací, kterou e, nacházíme u mladých dětí a také u, rodičovských přístupů, tedy znalostí a podpory ze strany rodičů napříč všemi věkovými skupinami. Takže ta role rodičů je stále stejná. Je to měnící se obrázek, nelze to zobecňovat napříč Evropou a je nutno tedy provádět tento výzkum na eh, jednotlivé národní eh, úrovni, abyste měli detailní pohled, ale obecně řečeno je fakt, že mnoho dětí získává výhody z eh, použití sociálních médií. Je to jakási tedy skutečně výrazná rozhodující, rozhodující intervence nebo vliv, pokud jde o setkávání se s problémy, řešení problémů, a většina tedy z těchto eh, vlivů eh, nemá, nemá nepříznivé účinky. Je pouze určitá část, menší část těch vlivů, které mohou mít tedy účinky neblahé. Děkuji vám. E, o to důležitější je, aby se skutečně začalo s výchovou k mediální kompetenci už v raném dětství, tak aby e, člověk dorostl do stavu kritického a e, sebevědomého nakládání s médií, aby když pak byli star, budou starší, nebyli tak vystaveni neblahým účinkům, jak by mohli být v případě nevědomého a nekritického užívání. Proto mediální kompetence již v raném raném dětství je asi důležitý klíč k nakládání s problémy. Pane Malinové, prosím, máte slovo. Pane Malinové. Okay. Uh, by the way, just to, to mention something. Děkuji. Já bych jenom chtěla říct něco o tom, jak jste říkali, že rodiče chrání své děti. Včera jsme hovořili i o tom, že v mnoha rodinách to nejsou rodiče, ale prarodiče, kteří vychovávají své děti, protože rodiče třeba jsou v zahraničí kvůli práci, nebo je to třeba rodina, kde maminka chodí do práce jako samoživitelka a spíše prarodiče se věnují výchově. Takže navíc si myslím, že se nejedná pouze o věk, tak, eh, takže možná bychom se třeba měli zaměřit i na ty prarodiče, protože opravdu podle různých studií, kde máme k dispozici, mm, je mnoho dětí, které, kteří vyrůstají s prarodiči. Pak bych chtěla ještě říct, že mě trápí jeden paradox. Většina těch dovedností, které děti nabydou, vedou k tomu, že vlastně zase se otvírají dalším rizikům. Takže čím většinou se říká toho, že čím více dovedností naučíte dítě, tím je to lepší, ale vlastně spíše ty další dovednosti vedou k dalším rizikům. Já nevím teď, jak si s tím poradit. Také zde zazněla, že důležitá kombinace dovedností a kritického myšlení. Mně se to líbí, tento vzorec, ale opravdu si myslím, že čím víc je to dítě na internetu šikovnější, čím víc dovedností má, tak tím více dostane k věcem, které zase e, působí větší rizika. E, já nevím, co si počít s tímto paradoxem. Vím, že to není příliš, není to moc lehké to vyřešit. Že většinou platí to pravidlo, že čím víc máte dovedností, tím je to lepší, ale myslím si, že v tomto případě to je přesně naopak. Ano, děkuji za tuto otázku. Ano, ano, je, je to opravdu paradox. Myslím si, že mnoho lidí, kteří jsou v této oblasti aktivní a snaží se o ty nejlepší výsledky pro děti, Eh, chtějí, aby děti byly mladými, aktivními uživateli internetu, ale myslím si, že velice často je to tak, jak říkáte, protože i naše poznatky ukazují, že čím více používáte internet a čím eh, rozmanitějším způsobem, tak tím potom na větší počet rizik narazíte. Ale ne všechna ta rizika mohou opravdu pak vést k újmě. A také to úplně nesouvisí s těmi dovednostmi. Protože pokud máte i když třeba vám chybí, eh, pardon, eh, k další újmě vede to, že zkrátka nemáte ty dovednosti a nedovedete, nevíte, co si počít s těmi riziky. Děti jsou v té skupině zranitelných a jsou nejčastěji eh, různými obětmi, ale to není tím, že mají hodně dovedností, spíše, že jich mají málo. Musíme posilovat jejich odolnost a učit je ty dovednosti, jak se vyrovnat s těmi riziky, určitě různé strategie. A to všechno souvisí zase s vzděláváním. My jako badatelé k tomu můžeme přispět, protože máme k dispozici poznatky, víme, co opravdu, jaké opravdové zkušenosti mají mladí uživatelé. Pak také se ukázala třeba jako velice dobrá cesta toho, že děti něco učí jejich vrstevníci. Například byl takový program proti kyberšikaně, který spočíval v tom, že se právě ty děti naučí určité dovednosti, jak s tím bojovat. A to se ukázalo jako poměrně aktivní, eh, jako dobré. My si také musíme uvědomit určitý rytmus eh, vývoje technologií. Na tom stále, tomu stále musíme věnovat pozornost. Musíme stále dohánět všechny ty nové technologie. Zítra se může objevit nějaká nová aplikace typu WhatsApp nebo nějaký nový Facebook a vlastně nebudeme mít hned k dispozici nějaké nástroje, které bychom dali dětem nebo rodičům mm, na jejich ochranu. Takže to je také taková výzva, kterou, které musíme čelit. Ale jinak si myslím, že, jak říkal Brian, je dobré používat takové strategie, jako třeba výuka navzájem, výuka vrstevní, mezi vrstevníky. E, když třeba vrstevníci přijdou do třídy dětí, je důležité být si vědom těch eh, rizik. A pak to tedy může na pomoci tomu většímu bezpečí a větší jakési odolnosti těch uživatelů. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní Kosta. Děkuji, já velice oceňuji eh, zejména eh, ty výzkumné práce vás obou skutečně tyto výzkumy o dětech ve věku 0 až 8 ještě nebyly učiněny a je tedy důležité zjistit, jaká digitální pedagogika by dnes byla zapotřebí. A jde také o jazyk. Je to v podstatě paradoxní to dítě je ještě analfabetem, ale eh, současně zná mnohé digitální eh, dovednosti eh, nepohybujeme se zde v jakési panenské oblasti, ale je zde už řada vědomostí na jiné úrovni. Řekli jste, že eh, zatím je málo výzkumných prací, ale když pomyslíme na horizont 2020, tak eh, musíme přiznat, že tam lecos požadujeme. Je fakt, že musíme konat na různých úrovních, to ještě uslyšíme eh, z ostatních přednášek a je důležité, aby existovaly i nástroje, E, které e, budou více zavazovat například i e, průmyslová odvětví nebo technologie samotné a jejich tvůrce. My také plánujeme různá opatření, zákona opatření na ochranu nezletilých a tady chceme skutečně eh, pohnat k odpovědnosti i ehm, eh, technologie a jejich tvůrce, producenty. Vy hovoříte o pěti zemích, které ehm, provádějí tyto výzkumné práce. Možná, že i to je pro nás jakási výzva. A dále eh, nástroje, které jsou používané cíleně existují i národní orgány, které by měly být aktivní. Dále identifikace věku. Co k tomu říkáte? Mně to připadá důležité postupovat podle věkových stupňů. Existují kompetentnosti, dovednosti a myslím, že eh, ti eh, mladí, mladší jsou více ex, eh, vystaveni tomuto nebezpečí. Jak by se k tomu mělo přistupovat z hlediska výchovy a jak působit cíleně na dospělé? To je podle mě to rozhodující. A snad eh, bychom mohli dávat ještě více pokynů, nejenom těch zákonných. Děkuji. Pan O'Neill, děkuji. Děkuji za slovo. Děkuji, vy jste přesně uhodila chřebíček na hlavičku. Je to přesně tato oblast, eh, na kterou se musíme zaměřit, musíme tam vytvořit opravdu velice kvalitní politickou podporu. Jsem velice rád, že se tomu věnuje váš výbor pro kulturu. Je důležité um, zaměřit se na to, šířit osvědčené postupy a i určité poradenství, pokyny. To je velice užitečné na úrovni členských států. Teď, co se týče těch jednotlivých nástrojů, které je možné využít. Co se týče zapojení eh, celé badatelské komunity i průmyslu v rámci Horizontu 2020, to je vynikající myšlenka protože to patří mezi takzvané ty societální výzvy. Má to velké sociální dopady mm, i na stav soustavný, mm, souvisí s tím je soustavný technologický vývoj, vývoj IKT. Myslím si, že tam jsou opravdu velké příležitosti v rámci Horizontu 2020 v té kapitole societální výzvy. Tam je možnost věnovat se těmto otázkám a navíc jsou to velice důležité otázky. Teď, když se díváme na mladé, a dopady na mládež, kteří používají tyto technologie. Také ostatní z vás hovořili o nutnosti různých, různého poradenství. A je také důležité to, aby samotné odvětví bylo do toho procesu zapojeno, jsou tam určité struktury, Mm, budeme pak, eh, budeme pak ještě vyvozovat určitá doporučení z toho dnešního semináře, ale chci říci, že příslušné odvětví v tom hraje primární roli a v tom, aby produkovalo mm, odpovědné, mm, odpovědným způsobem své služby nebo své produkty, a musí nás to odvětví také o tom, musí mít určité záruky, že se tak to bude chovat. Nicméně stále si musíme uvědomit, že ten jev má mnoho stran. Nestačí pouze upo- ukázat na jedno riziko a najít pro toto riziko řešení. Je to všechno více vrstevnaté. Musíme brát v úvahu zkušenosti dětí a reagovat na to mm, co nejlepším způsobem všemi nástroji, které máme k dispozici. Hm, děkuji. Já si myslím, že už k tomu asi ani nemám co dodat. Možná pouze jednu věc. Domnívám se, že opravdu musíme být velice obezřetní, když se snažíme nějak zarámovat eh, ty, ty, ty nové technologie. Neměli bychom být příliš restriktivní, protože jinak se může stát, že pokud ten nástroj nebude dostatečně flexibilní pro ty uživatele, tak oni vlastně přejdou k něčemu jinému. A všechno úsilí, které jsme na to napřeli, tak to vlastně přijde v niveč a budeme muset začít znovu. Takže to si myslím, že je také věc, která, kterou musíme mít na paměti. Děkuji mnohokrát. Možná i otázku z mé strany, než přejdeme k druhému kolu. Už v lineárním věku jsme měli ten problém, že jsme měli problém s modely mm, klasifikace věku. Dosáhli jsme jenom ty rodiče, kteří se tak, jako tak zajímali, za, zajímali o to, co jejich děti dělají, ale ty, kterým to bylo jedno, ty jsme nedosáhli. Já se vás chci zeptat, jak s rodiči, které ještě, kteří neovládají nějakým způsobem tu techniku, kteří pracují potom spíše se zákazy, zatímco ti, kteří jaksi mají určité zkušenosti s médií, spíše mají tendenci doprovázet své děti. Eh, ukázalo se z vašeho výzkumu, že i toto je problém, abych to tak nazvala, sociálních vrstev, že ty vzdělanější, ti vzdělanější rodiče jsou schopni eh, s tím eh, nakládat Eh, takže mají tendenci zakazovat to dětem, protože si uvědomí ta nebezpečí, zatímco ty rodiče, které o tom nemají takové povědomí, tak je nechávají spíše dělat, co chtějí. Uh, uh, thank you. Uh, uh... Ano, děkuji. Já si myslím, že to je také důležitá věc. Podle výzkumu, nebo ve výzkumech také zjišťujeme, jak se rodiče uh, chovají, jak, eh, jak eh, k tomu přistupují. A jsou tam určité faktory, které na to mají vliv. <clears throat> Aktivnější podpora vyplývá z lepších informací a zkušeností samotných rodičů a z lepších dovedností digitálních samotných rodičů. A v prostřednictvím studie Kids Online máme také určité informace, které se týkají rozdílných způsobů výchovy nebo toho, jak rodiče k tomu přistupují. Navíc děti někdy sami říkají, že vlastně mají pocit, že toho ví, že to, že to vlastně zvládají více, ty informační technologie, než rodiče. Pak jste také hovořil o tom, že zapotřebí pod, poskytovat podporu i jiným věkovým skupinám. Je to pravda, musí, ta, ta podpora musí být, máme dobré zkušenosti s tím, aby zde byl určitý balík eh, znalostí. Ehm, například eh, taková, taková ta klasifikace eh, těch různých rizik byla považována za dobrou eh, za dobrý způsob. Musíme investovat do tohoto vzdělávání rodičů a myslím si, že bychom to pak měli rozšířit i na širší obsah. Pak eh, je důležité si uvědomit to, že pak je, existuje i konkrétní obsah, který má škodlivé dopady. Děkuji, já bych tomu ještě ráda dodala, že v naší studii, která se zaměřila na ty nejmenší děti, jsme zjistili, že rodiče, kteří mají více zkušeností, více znalostí, většinou pocházejí z těch vyšších socioekonomických vrstev a e, rodiče z těch nižších socioekonomických vrstev měli většinou menší znalosti a dovednosti a spíše měli ten přístup restriktivní. Ale eh, nebyl, ten trend nebyl úplně zřetelný a není úplně lehké to nějak zobecňovat. Nicméně jsme zjistili, že děti, které jsou vystaveny větším rizikům, jsou děti, které eh, příliš mnoho využívají Respektive tedy zjistili jsme, že ty děti, které jsou nejohroženější a které příliš používají digitální technologie, tak to jsou většinou eh, děti z rodin, kde rodiče neměli eh, čas, takže tam nešlo ani příliš třeba o nějakou finanční postavení rodiny, ale rodiče zkrátka nechtěli investovat čas, aby třeba zjistili, co ty děti dělají s těmi digitálními technologiemi. Někdy dokonce rodiče povzbuzovali děti, aby používali Eh, ty digitální technologie jako aktivitu, protože to považovali za eh, v uvozovkách takovou bezpečnou aktivitu a vlastně mm, ten, ty digitální technologie slouží jako chůva. Takže <clears throat> i ta odpověď je taková mm, složitější. Děkuji mnohokrát o to větší odpovědnost vzdělávacích zařízení v této otázce by se jaksi vykompenzovalo to, co prostě se doma nedělá nebo už se nemůže dělat. A teď se dostáváme k našemu druhému kolu a začneme paní Lívenc. Prosím, máte slovo. Good morning, everyone. Uh, thank Dobré ráno ve spolek a děkuji za pozvání. Jsem ráda, že zde mohu být a podělit se s vámi o výsledky mé studie. Cílem studie bylo eh, byl dvojí. Za prvé mm, diskutovat o různých eh, regulatorních instrumentech, které by mohly být přijaty eh, v této věci a za druhé identifikace eh, řady politických dilemat, které vyvstávají v této souvislosti. Abychom zajistili respektování, ochranu a naplnění práv dětí, máme celou řadu regulačních nástrojů. Seberegulace, koregulace a eh, eh, legislativní aktiva jako taková byly využívány již v minulosti a jsou diferencovány úrovní zapojení jednotlivých aktérů a roli, kterou sehrávají v jednotlivých fázích regulačního procesu. To znamená, v rámci legislativy působí vzemná vláda, v rámci seberegulaci soukromí aktéry, průmysl a koregulace je kombinací všeho. A nad rámec těchto regulačních nástrojů technologie, vzdělávání a digitální gramotnost mají významný potenciál podpořit e, tyto nástroje. Zatímco velký důraz byl kladen v minulosti na samoregulaci, e, začínáme nyní přecházet k e, koregulaci. Nedávné legislativní nástroje, jako napří, například generál, návrh um, směrnice o médiích anebo eh, jiné naznačují, že eh, vlastně návrhy, eh, které vycházejí z mm, dílen odborníků, jsou schvalovány i legislativci, anebo vznikají i složitější hodnotící eh, mechanismy. A tady eh, jde o dosahování velmi jemných politických cílů, jako eh, toho, který, o němž hovoříme, protože kombinuje výhody pružné seberegulace s demokratickými zárukami a přehledem cílem podpořit stávající regulační nástroje a schválit holistický celkový nebo komplexní přístup, je nezbytná digitální gramotnost a současně je nutno posoudit dopas, dopad využití technických nástrojů na všechna práva dětí, například na právo svobody vyjádření nebo právo na soukromí. Je důležité akceptovat, že různé typy technologií se hodí pro různé věkové skupiny a také bychom hmm. neměli přeceňovat účinnost technologií. Abych uvedla příklad, mechanismy verifikace věku můžou být užitečné, dokonce potřebné k prosazování omezení určitých typů obsahu, k nímž by děti neměly mít přístup, jako například eh, sexuální obsah pro dospělé nebo ilegální eh, webové stránky s hazardními hrami. Jsou různé způsoby, jak toho dokáza, dosáhnout, například digitální kontroly eh, osobních průkazů, ale v mnoha případech není nutno identifikovat jednotlivé jednotlivce. Stačí určit, zdali jednotlivec má nebo dosáhl či nedosáhl 18, 18. Eh, eh, roku věku. Eh, takže toto tato regulace by také měla eh, být eh, jakýmsi principem. Zatímco technologie má velký potenciál formovat aktivity dětí v digitálním prostředí, nemá být vnímána jako eh, kouzelné řešení, ale součást regulačního přístupu, který také povzbuzuje prům, odpovědnost průmyslu a také šíří digitální gramotnost a dovednost vyhýbat se rizikům. Tím, že poskytneme dětem a rodičům takovéto dovednosti a informace, například prostřednictvím eh, trvalých systémů hodnocení a značení. Můžeme tedy skutečně dosáhnout eh, určité dobré úrovně eh, regulace. Jestliže na úrovni Evropské unie vznikne konzistentní strategie o právech dětí, pak z toho vznikají různá politická dilemata. Za prvé je nutno zdůraznit, že všechna práva dětí, ochrana, účast a mm, eh, právo na eh, poskytnutí musí služeb musí um, usměrňovat politiku. Někdy ale tato práva jsou v konfliktu, ve střetu navzájem. Někdy tedy má dítě právo na eh, eh, určitou informaci, ale současně to může být omezeno, aby bylo chráněno před nebezpečným obsahem, jak jsme to již popisovali. Ale v jiných případech omezení na používání digitálních médií ve školách, komunitách nebo jiných soukromých nebo společenských eh, oblastech bude nadměrné. Takovéto omezení může například být uvaleno stát státem nebo soukromými aktéry z legitimních důvodů, ale vždy by měla být tato omezení proporcionální a Eh, také doprovázena eh, procedurálními zárukami. Také koncepce jako eh, vyzrálost a věk a schopnosti hrají velkou roli při rozhodování, která opatření jsou vhodná pro kterou věkovou skupinu. Ty jednotlivé věkové skupiny jsme již tady pojednali, ale mohou vyvstát konflikty mezi staršími dětmi, nadstiletými a právem na ochranu a také jejich sexuální práva. Například kriminalizace sdílení e, sexuálně sugestivních obrazů na koncensuální bázi mezi e, e, dospívajícími může může jaksi poškodit jejich vnímání sexuální identity. A Politici by mohli zvážit přechod od technických regulačních řeče, řešení jako filtra, filtrování nebo blokování k přesvědčujícími řešeními, například sebemonitorování. Tady bude sice zajištěna svoboda experimentování, ale e, současně bude zajištěna i určitá ostražitost vůči rizikům politiky zaměřené na ochranu eh, práv dětí k digitální eh, technologii by eh, neměla mm, být v rozporu s jejich právem na účast poskytovatelé služeb využívaných eh, velkou eh, částí dětí eh, se mohou rozhodnout, že přestanou nabízet své služby určité skupině dětí, které jsou pod věkem mm, konsenzu, protože to jsou ještě pod zákonem, protože tady to předpokládá souhlas rodičů ale to současně může být v rozporu s jejich právem na združování, na eh, hraní a tak dále eh, role a eh, odpovědnosti řady aktérů v rámci politických zásahů je nutno obezřetně zvážit. Všichni aktéři tady na obrázku nesou určitou míru odpovědnosti, i když váha odpovědnosti každého aktéra se stále ještě mění a nad rámoc, rámec nesporné přidané hodnoty politiky na evropské úrovni eh, odpovědnost mocných hráčů jako průmyslu a eh, datových kontrolorů eh, byla v uplynulých letech stále zdůrazňována. A navíc rostoucí přechod ke strategiím spoluregulace zavazuje stát, regulátory a průmysl. A jestliže takovéto regulační mechanismy vycházejí z hodnocení dopadu a jsou e, utvářeny opatrně s jasně definovanými týmy, mají dostatek záruk, e, monitorovacích e, nástrojů a jestliže dochází také k dobré spolupráci mezi jednotlivými aktéry, pak tady je dostatečný potenciál k dosažení politických cílů. Aktéři, kteří by mohli a měli být více zapojeni do politických procesů, jsou občanská společnost a děti samotné. Děti chtějí být zapojeny do um, politických procesů s cílem formovat digitální prostředí, v němž se pohybují a mohli by také významně přispět, kdyby jim to bylo dovoleno závěrem. Eh, domnívám se, že v této chvíli skutečně existuje dobrá příležitost pro řadu věcí. Jednak pro eh, koregulaci nadešel čas pro skutečnou spolupráci mezi soukromými a státními veřejnými aktéry s dostatkem pružnosti, ale současně s dostatkem eh, kontroly a mm, dozoru. Vidíme to například v souvislosti s audiovizuálními, mediálními mediální směrnicí. A také tady máme příležitost brát v potaz všechna práva dětí a nejenom se zaměřit na ochranu. A to se také v této chvíli děje na úrovni Rady Evropy ve světle doporučení, které má být zanedlouho schváleno. Je to také komplexní přístup, který bere v potaz všechna práva dětí. Navíc politika by měla eh, brát eh, v potaz a vážně brát v potaz eh, práva všech věkových skupin dětí, protože všechny věkové skupiny se mohou nacházet v zranitelném období. A ještě navazují na návrh Briana, že veškerá politika by měla být ukotvena v důkazech, eh, to znamená eh, vědeckých eh, poznatcích o digitálním prostředí a to samozřejmě před předpokládá interdisciplinární přístup ze strany všech členských států EU. A také politici by měli zajistit um, dostatečné hodnocení dopadu eh, na práva dětí, než přistoupí k jakékoliv regulaci eh, digitálního prostředí a tedy přístupu dětí k digitálnímu prostředí. Eh, takovéto hodnocení by mělo, opakují, brát v potaz všechna práva dětí. Děkuji. Děkuji mnohokrát i vám za, vaš, za váš projev. A jak tedy, na jaké úrovni se nachází politika v této oblasti? Jistě se k tomu ještě vrátíme, ale teď se dostáváme k naší poslední přednášce a to je paní Livingston. Máte slovo, paní Livingston. Uh, thank you so much. Um... Ano, děkuji za slovo. Také děkuji za příležitost eh, vystoupit eh, zde na vašem slyšení dnes dopoledne. Ráda bych navázala na to, co říkali nebo co říkala kolegyně a eh, zaměřím se na ta jednotlivá doporučení. Takže já jsem tady profesorkou London School of Economics, pracuji, vycházím zejména ze zkušeností dětí, zaměřujeme se na mediální um, gramotnost také schraňujeme eh, poznatky a připravili jsme zprávu pro dnešní slyšení společně s dvěma kolegy, kolegami. Eh, kolegy, kteří se mají také eh, i zkušenosti s regulací v této oblasti. Takže jaká je struktura této prezentace? Budeme se zaměřovat na tři úkoly, které jsme dostali v rámci této studie. Za prvé, identifikovat nejnovější vývoj politik na evropské úrovni, vyhodnocení stávajících iniciativ a nástrojů dětí v digitálním věku a za třetí učinit doporučení pro výbor pro kulturu pro budoucí vývoj. Takže kontext eh, už jsme trochu dnes nastínili, to znamená Evropská unie už má teď velice takový um, složitý systém ochranných opatření, eh, Máme tam, je to takový mix eh, regulace, koregulace, celkově se to všechno relativně vyvíjí a je v souladu s tím vyvíjem technologie a s vývojem těch jednotlivých rizik. Zároveň je to také v souladu s chartou základních práv Evropské unie, kam patří i práva dětí. Nicméně ten eh, přístup, který vychází z práv, který teď kolegyně eh, zahájila, ehm, ten také se vyžaduje určité společné standardy. Ale také, co říkal Brian O'Neill velice jasně, stále se ukazuje, že navzdory těchto ochranných opatření se zvyšují rizika pro děti na internetu. Velice často kvůli tomu, že ta rizika jsou velice citlivá, je těžké na, to nějak, na ně nějak reagovat. A Navíc eh, ty příčiny těch problémů jsou eh, různé a také bylo řečeno, že je docela těžké předvídat i nějaké ty dlouhodobé dopady nebo dlouhodobý vývoj. A z toho důvodu, eh, navíc je tam mnoho, příliš mnoho zúčastněných stran ve všech těch možných řešeních. Eh, naposled jste byla zpráva z roku 2012, která velice dobře zmapovala celou studii, včetně eh, klíčových bariér pro tvůrce politik. Myslím si, že eh, zatím ale pouze bohužel několik těch dobrých doporučení bylo zavedeno do praxe. Takže já bych se teď ráda zaměřila na ten nejnovější vývoj, chtěla bych to identifikovat, analyzovat, abychom z toho mohli potom vyvodit nová doporučení. Takže od roku 2012, kdy byla zveřejněna nebo kdy byla vypracována ta poslední zpráva, Evropská unie dává přednost seberegulaci, zvyšování eh, osvěty a také šíření osvědčených postupů, vyvíjí také nové nástroje a chce, jí, chce bojovat zejména proti sexuálnímu zneužívání dětí na internetu. Samozřejmě ochrana nezletilých musí být eh, pocitována i vlastně v rámci celého jednotného digitálního trhu. Například v tom posledním um, přeskumu v polovině období o té um, Eh, o tom provádění vlastně se téměř vůbec nehovořilo o dětech, byť Evropská unie také eh, dává velký důraz na práva dětí. Pak také došlo k vývoji různých online platform. Jaké, jaký je klíčový vývoj od roku 2012, co se týče eh, práva, tak máme zde nařízení o obecné ochraně údajů, takže to je pak i v tom seberegulaci zde speciální aliance, která se nazývá Aliance za účelem lepší ochrany nezletilých na internetu, která usiluje o bezpečnější internet pro dětí. A jedna věc, která zatím ještě pokračuje, ale ještě není dořečena, je přeskum směrnice o audiovizuálních mediálních službách, která reaguje na nové mm, změny trhu a má také reagovat na určitá regulační selhání. Pak zde jsou také pokyny, které se týkají svobody projevů a vyjádření na internetu. Mezi další vývoj patří například nové pokyny, které se týkají lidských práv a týkají se tedy té svobody projevu. Souvisí to i s takovou tou internetovou gramotností. A pak ještě kodex který se týká toho, jak se vypořádat s nenávistnými projevy na internetu. A myslím si, že třeba to také na, mm, po roce můžeme říci, že to představuje eh, dobrý způsob. No. Eh, paní předsedkyně žádá mm, mluvčí o zpomalení, aby projev byl tlumočitelný. Pak zde máme také i režimy pro eh, právní odpovědnost zprostředkovatelů, to si myslím, že zůstává nezměněno od roku 2012, ale stále pokračují diskuse a stále to vyvolává znepokojení. Hmm, je zde vlastně určitá hmm, nemožnost chránit děti. Vede to k eh, rizikům hmm, vlastně pro všechny v tom digitálním prostředí. Potřebujeme lepší standardy a lepším způsobem koordinované způsoby a plus také ještě i různé pobídky pro průmysl. V příloze zprávy jsme také upozornili na klíčový vývoj na Radě Evropy a i na mezinárodní úrovni, kam patří například um, i aktivita OSN, Mezinárodní telekomunikační unie, koalice IKT pro lepší internet pro děti a tak dále. Když jsme se e, podívali na vyhodnocení stávajících iniciativ a nástrojů, tak e, je to tedy velice důležitá součást naší zprávy, je to velice důležitá část. Já zde vidíme různé fotografie, že děti používají internet doma, i ve školách, i ve volném čase. Musíme si uvědomit, že děti jsou takovými hlavními adresáty a i při tom hodnocení potřebujeme znát i názory eh, dětí, učitelů a rodičů a mm, z toho také plyne celá řada dalších problémů, o kterých už se trochu hovořilo. Při vyhodnocování těch nástrojů se ukazuje stále více důkazů toho, že rodiče a děti vlastně bojují s těmi nástroji, které jsou k dispozici, i s těmi riziky a vlastně nerozumí tomu a nerozumí potom tedy ani, jak na to reagovat, nebo um, zároveň um, považují digitální prostředí za něco, co vlastně neodpovídá jejich potřebám, nepomáhá jim a nedává jim nástroje, které by potřebovali. Děti a rodiče jsou také často zmateni různými přístupy, také třeba tím, že zde jsou zde různé nástroje, různé kodexy, vlastně různé rady z různých stran. A rodiče sami často říkali, že v podstatě nejsou schopni nalézt podporu, kterou chtějí a děti mm, tedy potom často vlastně proklouznou mezi těmi různými ochrannými opatřeními. <clears throat> Takže je důležité, aby se spojily všechny zúčastněné strany. Navíc je zde ještě nedostatek jasnosti eh, v odpovědnosti toho, toho za co odpovídají ti jednotliví poskytovatelé a vlastně i v celém takovém tom dlouhém hodnotovém řetězci. Další věc, která je důležitá podle mého názoru, je nedostatečné monitorování a monitorování eh, dodržování legislativy, takže potřebujeme toto monitorování. A zde je také riziko, že právě ty nejzranitelnější děti nakonec eh, vlastně propadnou všemi těmi různými ochrannými sítěmi. A nakonec se dostávám k doporučením. Doporučujeme, aby strategie pro lepší um, internet pro děti přepravila speciální kodex, který bude komplexní, který stanoví alespoň minimální standardy pro všechny poskytovatele služeb, které využívají děti. Ideálně by to mělo být všechno součástí celého, celé té přípravy těchto služeb, těch pr- mm, programů. Měla by tam být taková určitá etika už od základu, už od toho designu. A od začátku by se na to, vlastně to mělo zaměřovat na potřeby dětí. Tento kodex by měl být ještě posílen s, mm, takovými silnými pojistkami, musí tam být také nezávislé monitorování, hodnocení eh, k nějakým důvěryhodným um, orgánem, který zaručí dodržování všech předpisů. Pak tam také musí být ehm, nová role pro zprostředkovatele, musí pochopit svou eh, odpovědnost v ochraně dětí a také tam musí být jasné informace pro spotřebitele, zda některé služby nejsou určeny pro děti. Hmm. Mělo by to by to zlepšit také tu nejistotu v podnikatelském prostředí a mělo by to zjednotit eh, postupy v jednotlivých členských státech. Navíc třeba říkáme, že tam musí být nějaké filtry, nebo třeba eh, ta ověření, povinné ověření věku uživatele. <clears throat> Mohl by být eh, také, mohl by existovat určitý seznam, který by potom mohli využívat rodiče školy nebo třeba veřejnoprávní orgány a tam by byly určité mezinárodní standardy a pokud by někdo tedy neplnil ty, ty minimální normy, tak by byl z toho seznamu jako poskytovatel vyškrtnut. Dále navrhujeme, aby Evropská unie připravila doporučení, která podpoří integrovaný přístup k mediální gramotnosti. Tam by mělo být kritické pochopení, mm, kreativní přístup plus i ty technické dovednosti to, eh, ten rozsah působnosti by se měl postupně rozšiřovat s tím, jak se bude vyvíjet eh, prostředí na internetu a mělo by se to už vlastně uplatňovat ve všech členských státech už od věku mateřské školky. Také by tam měla být ještě po, eh, máme zde také mm, mm, povinnost výkaznictví ve v rámci um, směrnice o audiovizuálních službách, což je velice důležité. Dále ještě žádáme efektivní účinnou koordinaci a stálou skupinu na vysoké úrovni, kde by, která, to by byla tedy stálá skupina, která by integrovala kodex doporučení, která se týkají mediální gramotnosti a mm, podněcovala by členské státy k dalším pozitivním akcím v této oblasti. Je důležité, aby byly jasné společné standardy, všechno to musí být inkluzivní, odpovědné a nezávisle vyhodnocené. Takže ještě poslední snímek. Všichni kolegové zdůrazňovali nutnost mít eh, určité databáze poznatků a také, že se všech těch, ehm, že, že tam vlastně do toho musí i děti mít své slovo, protože děti mají také právo být konzultovány a v této věci to zcela určitě má své místo. Evropský parlament eh, zcela jistě učinil hodně práce v tom, jak chránit práva dětí v digitálním prostředí, nicméně stále pokračují i ty ehm, ta poškození, ty újmy a Čili po 20 letech eh, této vícestrané aktivity vidíme, že je stále zde ještě hodně práce, která musí být učiněna, takže Evropský parlament by měl eh, ustanovit a propagovat ty standardy, mm, pracovat se zúčastněnými stranami, veřejnost musí mít jasné informace, co může očekávat a také um, trhu musí, napom- musí být pomoženo v tom, aby vyvíjel své kodexy a ta, ta ochrana opatření. Navíc ale se musí zlepšit i v, uh, různé vzdělávací činnosti, osvěta, mediální gramotnost pro celou veřejnost. Ja, vielen, vielen Děkuji mnohokrát i za váš projev a teď se dostáváme k našemu dalšímu kolu otázek a teď se přihlásila Silvia Kosta, zkus to za dvě minuty, jo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát za mm, tyto obsažné informace. Domnívám se, že mm, digitální mm, hranice, že tady máme obrovské výzvy v digitálním věku, ale nemáme tady ještě stále dostatečný rozsáhlý přehled v Evropě. Máme tady něco v oblasti ochrany osobních údajů, ale chybí nám jaksi takový holistický přístup a vytvoření příslušného rámce na evropské úrovni. Víme, že dochází k situacím, že vznikají právní předpisy, které nejsou kompletní, existují jaksi vedle sebe. Mm, e, už jsme slyšeli lecos o koregulaci, autoregulaci, o postupech obsahujících sankce, ale máme tady také oblast e, trestního Eh, práce donucovacích orgánů v eh, případě trestných činů. Různé zkoumání věku je důležité, to už existuje na komerční úrovni, ale my bychom se tím měli také zaobírat právě v tom tématu ochrany. My máme například v mé zemi specifickou policii, která se zaobírá eh, kyberšikanou a specifickými trestnými činy eh, na eh, internetu. Ale možná, že i to by mohl být příklad pro jiné zámě, země. Co se týče kyberšikany, tady máme specifický zákon v Itálii, nevím, zda to znáte. Zda o tom víte, čili už tady existují návrhy. A ještě jsem něco chtěla krátce říci k tomu, že se domnívám, že jsme si v parlamentu zajedno v tom, že je třeba vytvořit nějaký společný kodex na evropské úrovni a e, mít takový prostě široký e, dialog, tak jak už jsme ho zahájili. Musíme také vypracovat určité minimální standardy a zavést přísná pravidla pro intermediátory. Eh, už jsme učinili určitý pokrok v evropských předpisech, ale to musíme ještě prohloubit. Děkuji mnohokrát, paní Bill. Promiňte, omlouvá se paní předsedkyně, máme tady ping-pong, takže nejprve eh, přijde odpověď a potom dostanete příležitost pro váš příspěvek. Prosím pěkně. Děkuji vám. Naprosto eh, souhlasím s vaší připomínkou, jenom se k tomu krátce vyjádřím. Domnívám se, že ty záležitosti jak na evropské, tak na národní úrovni je, že tady existuje prostě tolik různých kompetencí a kompetenčních orgánů. Různá ministerstva nesou odpovědnost za tuto eh, oblast skutečností, že životy dětí eh, podléhají domina, dominování nebo jsou vystaveny dominování eh, díky internetu. Eh, jsou to záležitosti související s médií, s technologiemi a jedna ze záležitostí, kterou zcela zjevně vidíme a kde není dostatečná koordinace, aby se zabezpečilo, že každý vyvine své úsilí na své úrovni, Eh, není to shodné, ale může se to navzájem doplňovat. Kdyby tady bylo více koordinace, už to by věci prospělo. Co se týče toho kodexu, o kterém se hovoří, to by jistě snížilo tu nejistotu, která tady v současné době pro zúčastněné strany existuje, jak už se o tom zmínila Sonja. Děti a rodiče vlastně nevědí, co očekávat od určitých služeb. Pro mě je poměrně nejasné, zda je to regulované jako televize, anebo jestli je to vůbec regulované nějakým způsobem, ale také pro společnosti je velice obtížné rozlišit, protože mají různé povinnosti, eh, které musí dostat. To znamená, znamená koordinační nástroje, něco takového jako kodex a vytvoření minimálních standardů by jistě bylo nápomocné pro jednoho každého. Děkuji mnohokrát paní Livingston ještě. Ano. Oč se snažíme vytvoření propojení různých nástrojů a potřebujeme samozřejmě standardizovat a koordinovat mm, eh, celou tu oblast. A my jsme se snažili v našich eh, doporučeních se soustředit zejména na tři. To první je odpovědnost eh, těch platform a prostředníků a tady by byly měly eh, být vytvořeny minimální standardy a sem by patřilo také vytvoření toho kodexu. Mělo by se zabezpečit, aby rodiče a děti byli schopni sehrát svou roli, protože tady je třeba vyvinout skutečně zvětšené, znásobené úsilí pro digitální gramotnost odpovědnost eh, v souvislosti také s odpovědností dětí i rodičů. To se může navzájem doplňovat mm, eh, i s těmi snahami různých firem, které by byly vázány tímto eh, kodexem. V těch doporučeních jsme chtěli říci, že tato výzva tady zůstane, nemůžeme se jí vyhýbat a proto je třeba, aby se všechny zúčastněné strany spojily a pracovaly na tom, protože Stefan už také upozornil, že tady vznikají stále nové technologie a potřebujeme eh, to neustále zkoumat. Eh, děkuji. Děkuji mnohokrát. A teď Madame Bild. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já se pokusím hovořit pomalu. Je jasné, že třeba nacházet legální snahy eh, pro oblast internetu a také postihovat trestní oblast. Je třeba chránit oběti a musíme chránit jejich soukromý život na internetu, abychom zabránili dlouhodobému dopadu na profesní i soukromý život, když se podíváme na tu dobu, jak dlouho informace zůstají. Například 80% využívají Google, a, e, ale Eh, může vás to stát ztrátu zaměstnání a ztrátu bydlení. Eh, víme, že jurisdikce z roku 2014, eh, když se snaží lidé proti tomu vznášet žaloby, bohužel příliš neuspějí. Je třeba, abychom také dodržovali právní předpis roku 2016, který se týká možnosti žaloby eh, a je právo zúčastněné strany mm, snažit se, aby dotyčná informace byla odstraněna z internetu. Eh, vidíme, že například děti jsou velice ohroženy, protože některé dokonce přijdou o život. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Kdo by rád začal? Pani Livin, děkuji vám za velmi zajímavou otázku. Podíváme-li se na nařízení, obecné nařízení o ochraně eh, osobních dat, zejména článek 17, tak je eh, právo, že, pravda, že právo na eh, výmaz byl explicitně, bylo explicitně zmíněno v souvislosti s dětmi, které tedy odhalovaly informace online o sobě, ale myslím, že jste správně podotkla, že ještě musíme vyčkat na to, jak to bude implementováno v praxi. Za prvé, abychom vůbec byli schopni toto právo prosazovat, musí děti vědět, že to právo mají. Eh, to znamená více vzdělávání o eh, ochraně osobních dat a právech na ochranu osobních dat od útleho věku je důležité, protože nemůžete vykonávat právo, o kterém nevíte. A také v praxi, eh, tedy efektivní odstraňování osobních dat musí být technicky proveditelné, takže si myslím, že bude muset existovat určitá instruktáž, zejména i ze strany orgánů Eh, činných v oblasti ochrany osobních dat, aby informovali o tom kontrolory, eh, jak na to a zejména by měli eh, mít zvláštní povinnost péče, pokud se jedná o osobní data dětí. Takže skýtá to příležitosti, ale to provádění bude zcela zásadní. A také, jak jste uvedla, v určitých situacích tady eh, je na tahu eh, trestní právo. Vidíme to například eh, v souvislosti se šířením sexuálních obrazů, obrázků bez souhlasu, že také se začínají zavádět určité, určitá, určité úpravy kriminalizaci v tomto ohledu, tedy, že bez souhlasu eh, nelze šířit sexuálně choulostivé obrázky o někom jiném a toto by také mělo být zakotveno ve vzdělávání nejenom o digitálních dovednostech, ale ve vzdělávání i o sexualitě a o mm, mm, významu eh, vlastně souhlasu. Paní Livingston? To je velká otázka a ještě abych doplnila Evu, eh, je stěží si představit Evropu, kde eh, budou děti eh, neustále eh, docházet na soud a požadovat, aby jejich obrázky byly staženy. Takže spíše je možné si představit určitou sadu norem, které to umožní, ale do té doby je nutno mít určitý etický kodex pro průmysl, který změní design toho průmyslu, aby se eh, tyto problémy nerojily. Eh, nemůžeme mít tady válku mezi dětmi a eh, průmyslem a, a soudy. Takže spíše se kloním k designu služeb, ke stanovování minimálních standardech, které jsou příznivé vůči dětem prosazování e, různých e, etických norem na straně uživatelů, ano, dětských uživatelů, ale samozřejmě také dospělých, protože děti e, nežijí pouze v dětském světě. Zasahují do toho i mnozí dospělí, které se, kteří se chovají problematicky v digitálním prostředí. Takže musí docházet k určitým změnám v normách chování. My nechceme samozřejmě celý cenzorský přístup a proto upřednostňujeme řešení, eh, která podporují civilnější styl chování. Ano, děkuji vám. Julie Watt, prosím. Za prvé děkuji vám mnohokrát za velmi zajímavé prezentace a je mi líto, že jsem tady nebyla od začátku. Myslím, že dnešní workshop ukazuje, eh, jakou hodnotu má Evropská unie, co by politický a legislativní eh, instituce, eh, která také pořádá expertní workshopy a slyšení odborníků. Myslím, že všichni kolegové to umí ocenit. Je skvělé eh, slyšet vás mluvit z perspektivy práv dítěte, ale chci se zeptat. Pozice dítěte v dnešní společnosti, myslím, je velmi devalvována a úspory znamenají ztrátu financování mnoha eh, služeb pro děti, mimoškolních aktivit, také úroveň eh, školství. Vím to, protože moje sestra je učitelka, vím, eh, jak prožívá svoji práci. Požadovala odborníka na informační technologie do své školy, ale nebylo to v podstatě možné z finančních důvodů. A také je zde určitý tlak na rodinný život. Jak říkáte, máme eh, rodiče, kteří eh, pracují ve dvou, třech, čtyřech profesích, aby vydělali více. Takže myslím, že eh, musíme posuzovat věci s odstupem a zejména vzít v potaz úsporná opatření, která do toho zasahují. Musíme ale více chránit naše děti, protože jsem Brit Britka a mám velké obavy z eh, Brexitu a velmi těsně spolupracuji s řadou organizací na ochranu dětí, které také eh, mi sdělují své starosti o bezpečnost dětí. Eh, jak je důležitá podle vás harmonizace napříč Evropou v tomto ohledu a jaké starosti vy máte v souvislosti s Brexitem, pokud jde o ochranu dětí online a nejenom to, myslím, že i v 27 dvacítce Evropské unie eh, jsou rizika, skrytá rizika pro děti. Děkuji vám. Pani Livingston, já um, jsem velmi zneklidněna a zdá se mi, že Evropská komise je v této chvíli jediná instituce, která má dostatek moci, expertízy a také rozhodností postavit se uh, odolávat síle velkých společností, které eh, vlastně eh, vytvářejí nebo rozdělují zdroje, eh, na nichž spočívá náš život, životy našich rodin a nad nimiž nemáme kontrolu. Proto bych chtěla navrhnout doporučení, která polarizují občanskou společnost a také akce společnosti, ale je nutno nalézt eh, společný zájem v tomto ohledu, protože ten tam je, ale je nutno, aby Evropská unie zajistila ochranu dětí v celé EU. A slýchám to i od společnosti. Myslím si, že se obávají situace, kdy jednotlivé země budou mít eh, různé zákony a eh, různé organizace. Kdyby to bylo koordinováno eh, v, jedném, v jednom orgánu s jednotnými standardy a zákony, a kdyby to bylo řízeno z jednoho místa v Evropě, bylo by to mnohem, mnohem účinnější napříč celým územím Evropské unie. Děkuji. Paní Lievens já mám za to, že ten poslední bod je vele důležitý. Čím rozstříštěnější je eh, terén, tím eh, eh, rozdílnější povinnosti mají aktéři a to může vést k tomu, kdy vlastně budeme sahat po té nejjednodušší volbě eh, eh, a nejmenší námaze a to eh, určitě nebude přínosné pro děti a to nemůže být cílem zajistit více ochrany. Když se podíváme na nařízení o ochraně dát, tak cílem, jejím cílem bylo eh, harmonizovat a zajistit stejný přístup všude. Ale už nyní vidíme zejména ve vztahu k dětem, že ehm, ten terén bude velmi rozšíštěný a to je komplikovanější nejenom pro kontrolory osobních dat, ale také pro děti a jejich rodiče. Ano, děkuji vám srdečně. Snad ještě jedna otázka z mé strany. Máme ještě pár minut. Vy jste a patří vám za to dík, poukázali na to, že se pohybujeme ve velmi obtížném terénu jako politici. Na straně jedné zajistit ochranu dětí a na straně druhé přitom ale eh, nevylít eh, dítě i s vaničkou, to znamená eh, nenarušit základní práva svobody a zajistit nejenom ochranu dětí, ale vnímat práva dětí velmi komplexně a doširoka. Myslím, že máme málo problémů s ilegálním obsahem. Ilegální obsah je ilegální, musí být eh, trestně stíhán a vymazán. Konec. Ale otázkou je, kdy, eh, horší je a komplikovanější je, když se ptáme, co je škodlivý obsah. Eh, tady, myslím, musíme brát na zřetel, že v jednotlivých členských státech i na základě historického pozadí a tak kulturního pozadí je to hodnoceno různě. Například, kde začíná pornografie je taková příkladná otázka. I tady jsou ty představy a odpovědi velmi různé. Jak to sjednotit, jak nalézt společného jmenovatele, například film Basic Instinct, eh, um, neboli skandální odhalení. Tento americký film byl i v Německu velmi eh, kontroverzní kvůli několika postelovým scénám, ale zejména kvůli ním a nikoli kvůli těm eh, vražedným eh, scénám eh, nebo vraždám, které tam také byly vykresleny. Ehm, takže je tam určitý odpor. To znamená identifikace toho, co je škodlivým obsahem a otázka, zdali napříč Evropou dospějeme k jednotnému posouzení, je a bude nesmírně obtížné a bude to mít samozřejmě dopad i na odpovídající etický kód, který eh, bude muset být uplatňován, ale když jsou hodnotící systémy eh, rozdílné, tak eh, je to těžké. Ano, ano, to zcela jistě je výzvou, protože Evropa nemá e, stejné názory i třeba na otázku výchovy dětí a na to, jaké hodnoty tam mají všechny být. <clears throat> Eh, pak, co se týče toho obsahu, jsou různé snahy mít různé hodnocení obsahu, také i třeba Evropská regulační skupina se na to velice e, pečlivě dívá, hledá způsoby, jak ty systémy harmonizovat, ne tak, aby úplně každý v každém členské země bylo stejné prostředí regulační, ale aby každý měl stejné nástroje. A potom tedy, pokud by tam byla ty minimální standardy, tak e, tam pak může být i určitá ještě taková mm, taková vari, variace těch jednotlivých eh, mm, kultur jednotlivých zemí. Takže já bych navrhovala minimální standardy, kodex, ale pak ještě ponechat tam určitou flexibilitu. Já mám pocit, že v tomto směru jdeme dobrými kroky, ale bude si to ještě žádat politickou vůli, aby se to všechno realizovalo a aby se to také dostalo mezi priority politické agendy. Zároveň musíme ještě vynaložit velké úsilí aby ty standardy byly zavedeny a, a také, aby tomu veřejnost eh, dobře porozuměla. Pak samozřejmě, že se třeba liší i standardy nebo i ta kultura, která mm, je mezi jednotlivými zem, členskými zeměmi, třeba co se týče vzdělávání nebo i té mediální gramotnosti. Ehm, takže je důležité to přizpůsobit těm místním vzdělávacím systémům, ale vždycky dojdeme k odpovědi, že tou hlavní, tím hlavním řešením je vzdělání. A některé věci existují, ale nejsou dostatečně prováděny. Takže Evropský parlament by měl být v této věci také lídrem. Děkuji. Já bych chtěla dodat pouze jednu věc, co se týče hodnocení obsahu. Myslím si, že je velice pozitivní to, že v návrhu ten nové směrnice o audiovizuálních mediálních službách se o tom konkrétně hovoří, o tom, že tam mají být takové um, ikony, které popisují, hodnotí obsah a pak si myslím, že by bylo velice důležité šířit mezi členskými zeměmi osvědčené postupy, osvědčené postupy je dobré, aby členské státy hovořily o tom, jak používají tyto deskriptory obsahu, Jedna věc eh, ve mně vyvolává trochu eh, obavy. Myslím si, že pokud ty systémy hodnocení obsahu mm, stanovíme povinně, mm, bez, bez nějakého eh, bez nějaké dohody, tak to zase může vést k určitému zmatení, k určitým nejasnostem. Takže pokud bychom to nastavili povinně, tak je důležité, aby to bylo soudržné, aby to bylo ve všech, také ve všech technologiích soudržným způsobem uplatňované, protože někdy ten konkrétní obsah je třeba k dispozici v různých, eh, na různých kanálech. Takže musí zde být dialog eh, i s ostatními oblastmi, které s tím souvisí. Děkuji mnohokrát všem našim expertkám a expertům eh, za tuto nesmírně zajímavou výměnu informací dnes dopoledne. Eh, vy jste nás seznámili s celou řadou informací a znovu jste zdůraznili, že je třeba Eh, věnovat se zejména jednomu z těch nejcentrálnějších problémů a to je digitální gramotnost. Samozřejmě to nevyřeší všechny problémy, ale eh, je třeba vybavit děti a mladé lidi takovými kompetencemi, aby byli schopni sami sebe ochránit na internetu před tím, jaká nebezpečí tam na ně číhají, ale ještě jednou také zdůraznit, jaké příležitosti skýtají tato média. A proto ještě jednou srdečný dík za to, že jste zde byli. Bylo to velmi nápomocné, pomohlo nám to pro naše práci a přeji vám ještě překrásný den a hodně úspěchu ve vaší další práci. A teď se hned dostáváme k naší schůzi koordinátorů, ale předtím vám ještě dám několik sdělení. Další zasedání mm, se bude konat, teda pardon, mělo se konat 5. března, ale protože jsme byli tak pilní a všechno jsme projednali, můžeme eh, schůzi 5. března zrušit a sejdeme se opět v pondělí 19. března od 15 do 18.30 a 20. března celý den od 9 hodin do 18.30. A jinak eh, děkuji našim tlumočníkům a po krátké přestávce eh, budeme mít zasedání koordinátorů. Děkuji mnohokrát a všem přeji krásný den.